Zpráva paní Gardíny o mechanismu civilní ochrany Unie. A okamžitě dávám slovo zpravodajce. Paní Gardíny, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Dnes píšeme hezkou stránku naší Evropské unie a proto jsem chtěla hned poděkovat všem lidem, kteří pracovali na tomto výsledku. Počínaje kolegy stínovými zpravodaji, ale i celému parlamentu, který svou flexibilitou, svou schopností zaměřit se na konkrétní cíl tohoto mechanismu, tohoto posílení mechanismu civilní ochrany, dokázal překonat také určitý odpor některých členských států, které se dělaly starosti a v tomto posílení civilní ochrany viděli vměšování ze strany evropských institucí. A to je přístup, který je úplně jiný než přístup ze strany občanů, kteří podle Eurobarometru pořád říkají, že chtějí civilní ochranu a chtějí, aby Evropská unie stála po jejich boku, když čelí nějaké katastrofě, kterou jejich místní a národní orgány nedokážou sami vyřešit. Zkušenost nám to ukázala. Bohužel eh, při letních požárech v Portugalsku a Řecku jsme přišli o stovky lidských životů a také jsme utrpěli velké ekonomické škody. A tam jsme také viděli, že i když má Evropa, mechanismus civilní ochrany nebyla schopná zároveň řešit několik katastrof. A právě proto dnes říkáme, že Rok a něco po sdělení komise, a za to já opravdu znovu děkuji komisaři Stylianidesovi za to, jak rychle reagoval, máme nástroj, který jsme potřebovali. Máme Rescue. Co je to Rescue? Je to nový nástroj, který bude vytvořen z dalších zdrojů navíc, kromě těch, které už existují a které už jsou v prostoru tedy členských států. Cílem Rescue je právě posílit reakční kapacitu tam, kde to bude potřeba. Samozřejmě nejde pouze o toto, protože se posilují i eh, predikce, příprava Evropská unie stojí po boku členských států, aby jim pomohla čelit katastrofám, ať už přírodním, nebo, jak by se bohužel mohlo stát, také by se mohlo jednat o nehody, které souvisí s chemickými látkami, biologickými látkami, radiologickými látkami či jadernými katastrofami. A prevence je také dobrá věc, která ukazuje, že je to dobré pro životní prostředí, protože když dochází k lesním požárům, tak přitom dochází k obrovským emisím CO2, takže je to dobré pro životní prostředí. Já musím připomenout Giuseppe Zamberletyho, který nás opustil minulý rok. To je pro nás Itali otec italské civilní ochrany. A my bychom byli rádi, aby se stal in memoriam také otcem Evropské civilní ochrany. Já bych mu ráda věnovala tuto zprávu. Chceme vytvořit také určitý druh Erasmu v této oblasti, protože chceme, aby spolupráce, která existuje mezi členskými státy, byla ještě větší, aby zde existovaly společné standardy pro vzdělávání. Zavedli jsme také uznání pro osoby, které v různých zemích Unie se nějakým způsobem eh, zapojit do civilní ochrany a dosáhnou v tom velkých výsledků. Já bych ráda připomněla tohoto skvělého člověka, který nám eh, vždycky pomáhal a já myslím, že teď se na nás z nebe usmívá za ten skvělý výsledek, kterého jsme dosáhli. Děkuji, paní Gardini. Já se připojuji ke vzpomínce pana Zamberletyho, toho jsme dobře znali. A nyní pan Zovko za výbor DEVE, jedna minuta. Paní Zovko poštovani predsjedavajui potovane kolegice i kolege uvaeni povjerenie na poetku Děkuji vám, pane kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi zareagovat na slova paní Gardiny a velice jí poděkovat za skvělou práci, kterou odvedla v souvislosti s eh, mechanismem civilní ochrany v Evropě. A také chci děkovat panu komisaři. Já jsem byla zpravodajkou stanoviska a zde nám šlo o to poukázat na význam posílení vnitrostátních kapacit v oblasti civilní ochrany. Přičemž je třeba si uvědomit, že v jednotlivých zemích, v jednotlivých členských státech by měly být tyto mechanismy navzájem komplementární, tak aby ten nový mechanismus Eh, pomáhal při předcházení rizikům. V minulých letech jsme byli svědky řady lesních požárů na jihu Evropy a bylo třeba zareagovat. Dovolte mi vyzvat k tomu, aby ty země, které se nemohly zapojit v plném rozsahu, měly možnost obdržet určité finance, například 50 oblasti dopravy, protože třeba Chorvatsko něco takového výrazně potřebuje, aby mohlo zavést náležitá preventivní opatření. Také mechanismus Rescue EU je mechanismus, který by měl vždy umožňovat členskému státu, aby eh, řídil využívání tohoto mechanismu ve vlastním členském státě. Vítáme tento evropský mechanismus, který umožní Evropanům, aby nebyli izolovaní v této věci. Děkuji a nyní si vyslechneme komisi. Slovo má pan komisař Stylianides, kterému tímto děkuji za to, že přišel dnes ráno mezi nás. Vážený pane předsedo, vám děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Eh, vystoupil jsem v tomto Evropském parlamentu před necelým rokem, abych představil náš návrh, který usiluje o posílení našeho evropského mechanismu civilní ochrany. A právě dnes, po roce, bude Evropský parlament hlasovat o nejambicioznějším evropském systému eh, civilní ochrany, který kdy vznikl. A dnes Evropský parlament bude hlasovat o záležitosti, která před několika lety ještě byla politicky nepředstavitelná. A jsme zde mezi přáteli, takže budu upřímný. Opravdu to bylo náročné, bylo to těžké přesvědčit členské státy, aby přijali tento upgrade spolupráce v civilní ochraně. Ale nakonec se nám podařilo vytvořit tento společný ambiciozní návrh. Dnes jsem opravdu hrdý na to, že jsem Evropán, že jsem občan Evropské unie. Dovolte mi, abych vyjádřil svůj hluboký vděk zpravodajce Gardíny a také chci poděkovat všem. Chci poděkovat všem kolegyním i kolegům Žoleně, Žovce, panu kolegovi eh, Fernandesovi a všem z, eh, poslancům z různých politických frakcí a obecně celému Evropského parlamentu, kde se tato průlomová iniciativa dostala, roz, do, dočkala rozsáhlé podpory. Kolegyně, kolegové, Rescue EU bude díky vám realitou eh, v příštím období lesních požárů. A to je náš společný cíl. Chránit naše občany, zachraňovat životy. A vy eh, jste právem Eh, požadovali záruku pro okamžité přidělení prostředků pro reakci na eh, přírodní katastrofy. A mohu vás ujistit, že usilovně spolupracujeme s členskými eh, státy na takzvaném přechodném období rescue, tak aby bylo možné toto zrealizovat při boji proti lesním požárům již v letošním roce v roce 2019 touto metodou. A odezva členských států zatím je velmi pozitivní a dovolte mi poděkovat dnes zde i členským státům za jejich eh, pozitivní eh, přístup. Nemusíme si nic zastírat, na, přírodní katastrofy neskončí, naopak budou radikálnější a intenzivnější, protože dochází ke eh, změnám klimatu. Ta se prostě děje a je to nový fenomén, který musíme řešit, musíme na něj reagovat. Rescue eh, usiluje o to, abychom byli lépe vybaveni pro čelení těmto eh, přírodním katastrofám. Kolegyně a kolegové, také více zdůrazňujeme připravenost a prevenci. A Evropský parlament velice jasně vyjádřil, že toto je prioritní věc a my eh, jsme usilovně pracovali na vytvoření systému, který umožní lépe členským státům si navzájem vyměňovat informace a spolupracovat. Kolegyně a kolegové, dnes začíná nová éra v evropské civilní ochraně. Jde o Evropu, která chrání, tak jak to říkáme našim občanům. Dovolte mi na závěr opět připomenout, že bychom měli být všichni hrdí na to, čeho jsme zde dosáhli. A velice vám děkuji za odhodlání, e, s ním jste na této věci pracovali a děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní za výbor pro rozpočet pan poslanec Fernandeš, jedna minuta. Děkuji mnohokrát, pane předsedající Evropa chránící členské státy je nezbytnost. Ochrana lidského života má prioritu. V minulosti tomu bylo tak, že jsme zažívali enormní tragédie, kde zahynulo více než stovky lidí při eh, lesních požárech. To se nesmí <clears throat> opakovat. A e, tento nový předpis ukazuje, jak nezbytná je solidarita mezi lidmi v Evropské unii. Samozřejmě to není jediné řešení, ale část svrchovanosti e, vlastně v posiluje tak část e, svrchovanost posiluje také spolupráce, protože členské státy sázejí na ochranu lidí, na prevenci a tak tomu musí být i nadále. Ale existují ministři financí, kteří nebyli příliš nadšení mm, touto dohodou. Jedná se o 200 milionů eur, o které panovala pře, a to je v podstatě směšná částka. Až do roku 2020 mm, je třeba vždycky zdůrazňovat, jak nesmírně důležitý je tento mechanismus a i komisař Staliany si zaslouží náš dík. Dovolte, abych poděkovala rovněž paní zpravodajce Gardiniové za to, že jsme dospěli k dohodě, která nebyla jednoduchá, ale ukazuje to, že Evropská unie dává lidské životy na první stop. Nevidím tady paní Mlinár, takže přistoupíme za představitele, jednotl- na představitele jednotlivých frakcí. Za frakci EPP má slovo pan Gambus na minutu 30, prosím. Dodržujte všichni řečnickou dobu. Děkuji, pane předsedo pane komisaři. Evropa se buduje cestou solidarity a bratrství mezi svými národy a to je princip, který dnes více než kdy jindy musíme připomenout zde na plenárním zasedání ve Štrasburku. Solidarita mezi Evropany se buduje na tom nejnižším základě, to znamená pomoc při věcech, které nemůžeme předvídat. Věděli jsme například v roce 2017 lesní požáry v Portugalsku a Galicii ale musíme být stejně upřímní sami k sobě. Něco se lhává, když Evropa není jako první, kdo reaguje na takovouto katastrofu. Proto si myslím, že zavedení mechanismu civilní ochrany bude dobrým nástrojem, který se může také propojit s návrhem Evropského sboru Solidarity. A povede to k tomu, že budeme i nadále hrdí na Unii a budeme moci ukázat, že jednotně můžeme lépe čelit výzvám. Za to chci poděkovat eh, paní zpravodajce Gardiny. Děkuji za ten skvělý výsledek, eh, protože tento mechanismus bude mít přímý dopad eh, a přinese výsledky v evropské společnosti. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Děkuji za frakci SD. Má slovo pan Andrulakis. Prosím, Nikosi, dvě minuty třicet. Se πολλούς από τους πολίτες της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 Za frakci e pan eh, Děkuji, jménem EKR. dovolte vám, paní Gardiny a všem kolegyním kolegům z parlamentu, komise i rady poděkovat. Všem, kdo jste se zapojili do vypracování této meziinstitucionální eh, dohody, která naplňuje naše požadavky. Rescue usiluje o to, aby členské státy měly možnost eh, využít různé eh, metody eh, při řešení přírodních katastrof, když je to nad jejich vnitrostátní síly, jak tomu bylo například v loňském létě při hašení požáru. Doufejme, že letos v létě budeme mít již k dispozici příslušná letadla pro hašení požáru, které pravděpodobně nastanou. Těší mě, že se zde vydařila spolupráce, již jsme dosud často nebývali svědky a že e, civilní ochrana je opravdu záležitostí osvědčených postupů a my jako Evropa e, neseme celosvětovou zodpovědnost. Děkuji. Děkuji. Já tak na minutu 30. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat paní zpravodajce Gardiny za skvěle odvedenou práci. Je to opravdu výborná věc a je jasné, že zodpovědnost za civilní ochranu spočívá eh, v členských státech a evropské zdroje je možné použít až jako Eh, takový eh, možno, eh, poslední možnou cestu. Žádná členská země nemůže přenést svoji civilní ochranu na jinou zemi. To by bylo nebezpečné a nezodpovědné, protože když někde dojde k nějaké pohromě, tak je třeba reagovat i hned a ne nějak mohutně začít přemýšlet nad koordinací. Proto je důležité, aby lidé nemuseli nějak čekat, než dorazí například hasiči z opačného konce Evropy, ale musí být připraveni ve své vlastní zemi. Ta hlavní zodpovědnost zůstává vždy na straně členského státu. Jistě, i Evropská unie zde hraje svoji roli, roli, která má podpůrný charakter. Může to být i třeba eh, spolupráce v oblasti příprav, prevence, školení a možná také při eh, lepším zájeném sledování výbavy. Ale spolupráce mezi členskými státy je opravdu důležitá. Například v případě lesních požárů je třeba reagovat už v té preventivní fázi. A není za GUE pan Papadomilis. Děkuji vám, pane předsedo. Tato akce je jedna z mála pozitivních eh, aktivit, které jsme podnikli my jako Evropský parlament v poslední době. A to je dané právě díky tlaku Evropského parlamentu, který Eh, reaguje na pozitivní eh, přístup pana komisaře Stylianidise a i spolupráce komise a parlamentu a jejich úsilí eh, při přesvědčování některých členských států. Také došlo bohužel k různým tragickým případům, které to celé ještě posílily. Lesní požáry, v Portugalsku, ale také u nás, v Řecku, a, nebo záplavy, a, e, nebo třeba zemětřesení v Itálii. Tyto všechny katastrofy si vyžádaly řadu obětí na životech. Také lesní požáry ve Švédsku. Byly tedy dotčeny i severské země, e, které tedy prožily na vlastní kůži, že Eh, změna klimatu se netýká jenom jižních států a že zde potřebujeme společnou pomoc ze strany EU. Díky tomu jsme lépe utvářeli Evropu. Evropa je díky tomuto lepší a také se podařilo Evropskému parlamentu návrh výrazně vylepšit a předpokládám, že parlament to výrazně podpoří. Děkuji, tak teď jednotliví řečníci, nejdříve pan Mandl na minutu 30. Vážený pane předsedo, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. Současná zima v mé mateřské zemi Rakousku ukázala, že dobrovolní hasiči, záchranáři a další služby nasazení jsou vynikajícím způsobem připraveni na katastrofy, a sice jak na lokální, tak i na regionální úrovni. Eh, jsme v Evropské unii a musíme mít tu sílu nebýt odkázáni na pomoc zvenčí, když dojde k velkým katastrofám, které nejsou předvídatelné a v nich je třeba reagovat na nadregionální úrovni. A proto považuji za správné, že Evropská komise zavádí nově mechanismus v případě na ochranu kata před katastrofami a sdílím to, co tady zaznělo z úst mnoha kolegů, že my v parlamentu tento návrh jsme zřetelně zlepšili. Tento návrh je méně byrokratický, méně centralistický a já vítám, že za předsednictví Rakouska Eh, to mohlo být završeno úspěchem a teď v parlamentu budeme hlasovat o konečném výsledku. Od původního návrhu komise který počítal s kontrolami a velením na evropské úrovni, se teď dostáváme k balíčku, eh, který počítá se spoluprací a podporou, podporou v oblasti prevence, subvencemi v oblasti prevence a i příklad z Rakouska na tom nese svůj podíl. Eh, je třeba být schopni reagovat, aniž bychom byli eh, odkázáni na pomoc venčí. A teď pan Zorino na minutu 30 dnes činíme další důležitý krok k budování plánu pro spolupráci Evropské unie pro případ katastrof. Znamená to lepší podp- vzájemnou podporu mezi členskými státy. A Unie zde může koordinovat doposud ta ochrana v případě katastrof se odehrávala pouze na dobrovolné úrovni a musíme si jasně říci, že nechyběla solidarita, ale často prostě chyběly prostředky. A hm, eu znamená zlepšení celé situace, zavedení opatření pro konkretizaci takové solidarity. Evropská unie tím poskytne občanům lépe pomoc členské státy, budou moci schopny lépe zvládat riziko a lépe využívat vlastní vnitrostátní prostředky a nelze tuto záležitost odsouvat. Risk EU nelze spochybňovat z nějakých politických nebo byrokratických důvodů a diskusí kolem toho. Samozřejmě se jedná o víceletý finanční plán po roce 2020. Já jsem zpravodajem pro toto téma a už jsem komisi eh, položil písemný dotaz, co se týče návrhu na mechanismus uvolňování financí. Je třeba, aby už v tomto legislativním období jsme něco takového schválili, protože katastrofy na sebe nenechají čekat. Minuto. Děkuji, pan Ferreira, prosím, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo, vážení pane komisaři. Je to pozitivní a žádoucí, aby se spolupracovalo v případě katastrof, zvláště když jsou to takto rozsáhlé katastrofy. Je zapotřebí samozřejmě koordinovat síly, sdílet prostředky, a Evropská unie ještě neudělala úplně vše, co by se udělat mohlo. Měli jsme obrovské lesní požáry v Portugalsku v roce 2017 a ty na to také poukázali, že to nebylo úplně žádoucí a nyní vede ke znepokojení krácení prostředků, které by měly podporovat soudržnost. A to tedy vede také k tomu, že bude složitější situace, co se týče prevence přírodních katastrof a ty nevymizí a je třeba, aby se lidé mohli chránit. Neudělali se vše pro to, co se pro zlepšení situace udělat mohlo. Je důležité, aby ten řetězec velení zůstal na té vnitrostátní úrovni, protože tam se lidé vyznají, jak to funguje. V původním návrhu komise byl nadnárodní přístup v této oblasti, ale to skrývá určitá rizika. A těší nás, že toto tady bylo napraveno. Děkuji. Děkuji. A nyní zahajujeme Catch the Eye. Paní Cabeson Ruiz, prosím, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Chci dnes eh, uvítat zavedení tohoto mechanismu, který přináší více Evropy. Více Evropy, která je založena na solidaritě a která má minimalizovat eh, dopady klimatických a přírodních výzev. Ale znovu je potřeba modifikovat eh, fond solidarity, který se používá při nápravě těchto katastrof. Je to důležité, stejně jako zavedení takových záležitostí, které budou zaučtovány a které umožní také skutečnou nápravu. Také je důležité, aby výpočet regionů, které z toho budou čerpat, byl počítán na hlavu, jako HDP na hlavu, ne HDP regionu jako celek, protože tak jsme viděli, že nejbohatší regiony z toho mají prospěch a přitom úrovně nebo regiony nižší ekonomické úrovně nemají tuto podporu. Je třeba, aby tyto fondy pracovaly v synergii a proto potřebujeme revizi tohoto fondu. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Děkuji, pan Marias, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Katastrofy jsou dnes bohužel běžné eh, vzhledem ke změnám klimatu a zažili jsme velké katastrofy se smrtelnými důsledky záplavy v Mantře v Atice Eh, lesní požáry, eh, kde stovky lidí zahynulo, kromě toho také požáry nejenom v Řecku, ale i v Portugalsku, zemětřesení s mrtvými v Itálii. A to všechno ukazuje, že Evropská unie potřebuje mm, lepší ochranu v případě katastrof, eh, aby skutečně solidarita byla převedena do praxe. Vydáváme se správným směrem a členské státy musí pochopit, že eh, nemohou se snažit, že by se neměly snažit trestat ty země, které chtějí tuto ochranu použít, protože přírodní katastrofy z povahy věci E, jsou přeshraniční a nemůže za to země, která e, je postižena takovou katastrofou. Pani Paní Kadenbach, Karin, jedna minuta. Pane předsedo, dnešní diskuse opět zřetelně ukazuje, že tento problém ochrany v případě katastrof musíme nahlížet více sektoriálně. Jedná se o vzdělávání, další vzdělávání, o prevenci ve všech oblastech. Musíme být připraveni na tento druh katastrof. Potřebujeme dobrý monitoring, a myslím si, že dnešní diskuse a doufejme, že také schválený předpis o mechanismu v případě katastrof o pomoci že budeme moci říci, že v případě katastrof se Evropská unie semkne. To neznamená, že by jednotlivé regiony byly zbavovány jejich odpovědnosti. Znamená to, že v případě, kdy to bude nutno, bude Evropa připravena pomoci přírodními technickými zdroji i know-how, aby zmírnila utrpení tam, kde dojde k té potřebě, protože dojde k nějaké katastrofě, co možná nejrychleji. Děkuji vám mnohokrát. Honorevole Rope, prego minuto. Děkuji, pan Rope, jedna minuta. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Otázka, o které diskutujeme, je velmi důležitá a v některých případech eh, sám členský stát nemůže svému problému čelit. Například eh, pokud jde o jadernou elektrárnu Dastravo v Bělorusku. My víme, že stavba této elektrárny proběhla za porušení mezinárodních norem v této oblasti. A to vše 20 kilometrů od vnější hranice Evropské unie. Představuje to potenciální riziko, obrovské potenciální nebezpečí. Já bych rád požádal Evropskou komisi, aby udělala vše proto, aby donutila Bělorusko k tomu, aby dodržovala mezinárodní normy a závazky. Hodlá komise udělat něco proto, aby očkodnila příští oběti? Děkuji. Po dlouhém jednání konečně přicházíme k hlasování o posílení mechanismu civilní ochrany, který byl velmi zkoušen v letech 2017 a 2018 lesními požáry a záplavami. V současné době ten systém funguje na dobrovolném základě. Jeho prostřednictvím Unie koordinuje příspěvky zúčastněných členských států a posílá je do země, které požádali o pomoc. Teď by se mělo efektivněji reagovat na tyto katastrofy také tím, že se budou lépe sdílet a efektivněji sdílet prostředky civilní ochrany. Byl zaveden fond Rescue, který bude zasahovat v okamžiku, kdy členské státy nebudou mít dost zdrojů a prostředků na to, aby reagovali na katastrofu. A dá k dispozici také letecké prostředky, aby se mohlo bojovat proti lesním požárům a také polní nemocnice a další prostředky. A děkuji zpravodajce za skvělou práci. To byl poslední příspěvek a teď má slovo pan komisař Stylianides a na závěr paní zpravodajka Gardini. Prosím. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsme zahájili tuto iniciativu před dvěma lety, tak jsme naráželi na velkou zdrženlivost v mnoha členských státech. Mít větší kapacity, to je důležité. To mít větší finanční prostředky, to jsem věděl také, že je důležité. Mít lepší rámec pro řízení rizik v oblasti katastrof bylo také jasné, že je důležité. Ale co je nejdůležitější pro mě i pro vás, je to, čeho jsme dosáhli pomocí Rescue, a to je následující věc. Posilujeme evropskou solidaritu činíme ji efektivnější a také hmatatelnější. Je mnohem blíže našim občanům a to je nesmírně důležité, zvláště v dnešní době, kdy náš společný evropský projekt je mnoha lidmi bohužel spochybňován. A Blíží se velice důležité evropské volby a my plníme náš slib, že budeme, budeme budovat Evropu, která chrání a která zachraňuje životy. Opravdu se nám zde podařil velký úspěch a já vám za něj děkuji, ale dovolte mi ještě jednu dobrou radu. Protože během tohoto společného úsilí jsme získali mnoho zkušeností. Je třeba si uvědomit, že toto je pouze první krok. Musíme nadále pokračovat, tak aby evropský mechanismus civilní ochrany fungoval i v dalších oblastech, například v oblasti lékařství, zdravotnictví. To by byl další významný krok. Děkuji, pane komisaři, a nyní zpravodajka, paní Gardini, prosím. Děkuji. Vyslechla jsem si s velkým potěšením všechny vaše příspěvky, které potvrzují, že máme jednotný cíl, že máme spolupráci mezi všemi politickými frakcemi i mezi všemi poslanci. Také jsem se zamyslela nad tím, jakou cestu jsme urazili od posledního volebního období, kdy byl zaveden koncept prevence a dnes je nedílnou součástí, neli dokonce prioritou civilní ochrany. Urazili jsme obrovský kus cesty a proto jsem optimistická. I když děkuji komisaři, který připomněl, jak bylo náročné přesvědčit některé státy. Je zde i takový kulturní přístup, řekněme, někdo nechce přijmout pomoc. Já musím připomenout takovou zkušenost eh, v Japonsku, když došlo ke katastrofě ve Fukushimě, tak země, která byla považována za tu nejpřipravenější na světě, to také nezvládla, takže bychom se neměli stydět. Evropa, která chrání, je čím dál silnější realitou, protože díky návrhu komisaře a díky práci parlamentu a rady nakonec máme nástroj, který tuto Evropu dělá bezpečnější. A jsem ráda, že byla možnost eh, zavést také přechodné období, které nám umožní připravit se do příštího léta, protože jsme viděli, že nejhorší katastrofy, ty, které bohužel přinesly nejvyšší počet obětí, tak ty se odehrávají v létě v podobě lesních požárů. Ještě jednou děkuji všem a poté, co jsem tento den věnovala panu Zamberletimu, bych teď připomněla ty stovky tisíc lidí, které, kteří všude v celé Evropě pracují pro bezpečnost nás všech v civilní ochraně, u požárníků a tak dále. Je zde také spousta dobrovolníků v různých zemích, kteří pro nás pracují. Civilní ochrana má spoustu podob. V minulém funkčním období jsme nemohli proto napsat definici civilní ochrany ale je tam stejný princip a bude to také důležitý stavební kámen, abychom vybudovali takovou Evropu, kterou chceme, která chrání, která je blízká občanům. Děkuji ještě jednou a děkuji za tuto dobrou práci. Děkuji paní Gardiny, tím jsme uzavřeli rozpravu. Pochopitelně děkuji všem, kteří pracovali na tomto tématu a paní zpravodajce Gardiny především. A teď Máme na pořadu jednání zprávu paní Guteland o udržitelném používání pesticidů. Paní Guteland tady dnes s námi není, takže ji zastoupí paní Dali. Prosím, Miriam.